přistoupíme k dalšímu bodu, mám dvě oznámení. Nebyly vyjádřeny žádné námitky v lhůtě 24 hodin k vyhlášení jury eh, na začátku včerejšího zasedání a v souladu s článkem 105 jednacího řádu, tedy ta doporučení jsou považována za schválená a budou publikována eh, zítra v eh,